Äh, eh, dobré ráno, kolegyně a kolegové, dámy a pánové. Dostáváme se k dnešnímu zasedání. Nejprve bychom měli schválit předběžný pořad jednání. Pokud nemáte námitek, můžeme ho považovat za schválený. Nevidím námitky. Hm. Můžeme tedy přejít k návrhu o Evropské pohraniční a pobřežní eh, stráži. S navrhovatelkou je Marie Christine Arnautu a my tedy začneme hlasovat. A teď eh, tady ověříme, zda vše funguje, jak má. Zahajuji hlasování. Já přijmu Končím hlasování. Nefunguje to? Zopakujeme tedy celý proces. Ještě jednou zahajuji hlasování. No, Tímto je hlasování u konce. Všechno je v pořádku. Začneme pozměňovacím návrhem 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 27 pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 29 pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 30 pro? Proti? zdrželi se zamítnout. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 32 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 34 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 35 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 36 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování elektronicky. Hlasovali všichni? Musíte eh, nejprve uvést, jak hlasujete. Končím hlasování. 19 pro, 22 proti, takže zamítnuto. 37, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 38 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 39 pro. Proti zdrželi se zamítnout. 6 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 7 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 40 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 8 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 9 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 10 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 42 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 43 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 45 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 46 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 11 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 47 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 49 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 50 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 13 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 14 pro, proti, zdrželi se zamítnut 15 pro, proti, zdrželi se zamítnut 16 pro, 16 padá, pardon, 17 pro, 17 padá také, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se zamítnut 2 pro, proti, zdrželi se zamítnout 18 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Trojka padá, 19 pro, proti, zdrželi se ověříme, 19 ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasování u konce. 23 pro, 23 proti, zamítnut. Pozměňovací návrh 4 padá. 20 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Závěrečné hlasování, i když okamžik. Před hlasováním o celém stanovisku podle pravidla 53.1 ve smyslu článku 47.1 Tady je možné předložit stanovisko nebo pozměňovací návrhy se stanoviskem ale protože nebyly schváleny žádné poznací návrhy, nemůže tady být žádné stanovisko předneseno, tím pádem není potřeba hlasovat a e, tím pádem závěrečné hlasování k tomuto návrhu odpadá. Tím pádem závěrečné hlasování tady opravdu nemáme a tím je hlasování u konce e, k pořadu jednání. Ano, pane předsedo. Já bych tomu přece jenom měl otázku protože byly sice zamítnuty všechny pozměňovací návrhy, ale rozdílem jednoho hlasu EPP jsme přijali jeden pozměňovací návrh, takže pokud jsem to viděl správně, tak jsme přijali jeden pozměňovací návrh. Bylo tam 23 pro a 22 proti. Aha, aha, takže někdo neměl kartičku. Ano, tak to odvolávám. Děkuji. Omlouvám se. Dobrá. Takže nebude závěrečné hlasování, tím pádem nebude stanovisko výboru TRAN a tím uzavírám dnešní zasedání. Děkuji vám.